No, no, no, no, dobře, dobře. dob. La seduta è aperta. Pokračujeme v zasedání. Předtím, než zde přivítám pana komisaře, žádal o slovo pan Weber. Vážený pane předsedo, poprosil jsem o slovo, neboť eh, chci tady eh, zmínit jednu naléhovou záležitost a eh, totiž skutečnost, že v, kterou, o které se hovořil již včera ve vašem projevu, jedná se o zavraždění zabití slovenského žurnalisty. Dnes jsme se z médií dozvěděli nové skutečnosti. po případě na Maltě a po případě na Slovensku bohužel další dva novináře byli zavražděni ve svém angažmá a svobodu projevu. A protože tento týden se nekoná zasedání konference předsedů, rád bych, abychom jako parlament vyjádřili, že je velice důležité pro nás, aby slovenský případ byl i hned nezávisle vyšetřen a e, jednak nyní, po té, co média informovala o tom, že eh, zdá se, že tam docházelo i ke zneužívání evropských prostředků, prosím o to, abychom pověřili výbor KONT, aby eh, eh, vyslal na Slovensko vlastní vyšetřovací misi. Evropský parlament tady musí být hnacím motorem, aby vnesl světlo do té temnoty těch případů, ke kterým došlo na Slovensko a musíme chránit novináře. Prosím, aby parlament takto postupoval. Děkuji vám. Pan Bullman. Já, Pane předsedo, domnívám se, že tento parlament, a mohu to takto říci za svou praxi, eh, promiňte, frakci n, asi Eh, je nejlepší v tom, když jde o to chránit právní stát a objasňovat veškeré kriminální činy, tak strašné činy jako zavraždění novinářů. Jde nám o to, aby toto vše bylo bezvýhradně prošetřeno do veškerých detailů. Jsme tedy proto, aby v vhodné době, až to fakt to dovolí, jsme měli o tomto tématu zde rozpravu. To je, myslím, konsensus mezi parlamentními frakcemi. Pouze připomínám, že tato navrhovaná mise, jak o tom hovořil kolega Weber, je již naplánována na agendě výboru taxe 3, tedy již to takto máme naplánováno, e, že ten nový vyšetřovací výbor, který chceme dnes e, vlastně e, obnovit a založit, již toto hodlá učinit a prosím tedy předsedu, aby se Eh, postarala o to, aby tady nedocházelo ke zdvojení práce mezi výbory kont a taxe 3. Jinak připomínám Pavlu Weberovi, že my vše bezvýhradně vyšetřujeme, platí to pro veškeré státy Evropské unie, nezávisle na tom, eh, jaký členové vlády jsou možná i členy EPP. Nám to nezabrání jasným a radikálním způsobem prosetřovat vše, co je třeba prošetřit. Platí to i pro současné aktuální vlastně obvinění z korupce, které v této souvislosti rovněž padly. Děkuji vám. Bene. Luis. Please. Prosím. Thank you, President. Uh, I... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zdůraznil, že vražda novináře by nikdy se neměla stát otázkou pol- politiky strany. To je závažná záležitost. Tento parlament přijal tvrdé kroky, když se toto stalo na Maltě a Musíme udělat eh, co, vše, se v našich silách, abychom dosáhli to téhož s ohledem na Slovenskou republiku. A proto já podporuji návrh pana Webra poslat misi ad hoc do Slovenska a také využít tuto eh, příležitost eh, v rámci mandátu konference předsedů, protože nemůžeme čekat další eh, týdny, až se vytvoří eh, sekretariát výboru, protože novináři musí mít možnost jednat svobodně, i když se zabývají korupcí a daněmi. A Evropský parlament musí přispět k tomu, aby to bylo možné. Také jsem přesvědčen, že svoboda tisku není otázkou ani pravice, ani středu, ani levice. Svoboda tisku je základní svoboda pro celou Evropskou unii a musí tak být pro všechny vlády, ať už mají jakoukoliv barvu. Proto jsem přesvědčen, že nejlepším řešením je zahájit ještě dnes písemný postup prostřednictvím předsedů politických skupin na eh, rozhodnutí vyslat skupinu poslanců, uvidíme, jak přesně to bude naformulováno, eh, na Slovensko, tak, aby eh, zjistili, k čemu došlo. Podobně jako se tak stalo s případem na Maltě. Takže vám navrhnu písemný postup dnes odpoledne, abychom dále nestráceli čas. A e, také vám chci sdělit, že dnes byly zadrženy tři osoby. Poté prosím. E, tři osoby, italští občané, kteří žijí na Slovensku. Problémem je však zjistit, e, nejen kdo byl vykonavatelem, ale kdo si objednal takovýto čin podobně jako to bylo u případu Daphne Karuna Galicie. Já, jak jsem říkal, budu trvat na eh, této věci. Nemůžeme nikomu dávat lekce, pokud se sami neuděláme čisto před vlastním Prahem. Takže budeme postupovat písemně, aby všechny politické skupiny i formálně mohly vyjádřit svou vůli a vyslat co možná nejdříve tuto parlamentní delegaci. Paní poslankyně Mussolini, hovořím i jménem kolegy Čiria, a dalších ohledně Slovenska. Předkládáme otázku. Eh, pan Weber hovořil o nesprávném využívání eh, fondů, ale také se jedná o delokalizaci vnitřním dumpingu a je eh, zapotřebí uvažovat o pracovnicích, kteří budou Eh, propuštění a může se stát, že italská firma zavře v Itálii a otevře eh, své sídlo na Slovensku. To je také nesprávné využívání eh, prostředků. Já jsem se tím zabýval, paní poslankyně, včera. Předseda Piemonského regionu a zástupci odborů tohoto podniku se mnou hovořili, snažili jsme se najít eh, konkrétní eh, odpověď. Já eh, tedy hovořím s odbory, se zastoupením tohoto regionu a s patřičnými kompetentními italskými úřady. Paní Toja, prosím. Další povinně. Pane předsedo, hovoříme tady o vraždění novinářů za předpokladu, e, že e, se chceme věnovat této záležitosti, je nezbytné, abychom také připomněli na zavraždění právníka pro lidská práva Pat Hanekena, který byl zavražděn lojalisty a bylo prokázáno, e, že bylo, byla zapletena určitá strana do tohoto zavraždění. Proto je třeba, abychom zkoumali také zavraždění právníka Peta Fojenova. Paní Toja, víme, oceňujeme, co jste včera učinil a co učiníte v této eh, nešťastné situaci. Víte, že úsilí italské vlády také konverguje, neboli žádat na národní firmy, které mají také eh, zodpovědnost, aby tuto zodpovědnost sociální eh, prosazovali aby eh, nemohli zavřít podnik jen čistě z finančních důvodů, protože to ohrožuje jejich reputaci. Chci říct jen jednu věc. V rámci toho hodnocení s použitím všech nástrojů. Také musíme hodnotit, zda také evropské a regionální fondy, které jsou eh, směřovány do méně rozvinutých regionů, aby nebyly využívány k takovému to sociálnímu fiskálnímu dumpingu. Takže i to by mělo být zohledněno ve všech eh, činnostech, to, co děláme tedy pro tyto podniky. Eh, s nimi jsme se sešli tak, abychom uvažovali také, jak jsou v této souvislosti využívány finanční prostředky z Evropské unie. Dobře. Paní Gomeš, pane předsedo, mám tu čest, že vedu misi na Maltu a musím říct, že nás čeká hodně práce. Eh, a zapotřebí je to provést v rámci výboru LIBE a nového výboru, který se má vytvořit, tak jak se to stalo na základě eh, vytvoření vyšetřovacího výboru pro Panama Papers. Společně s vysokou představitelkou Mogherini se musíme zabývat i situací v Etiopii. Tam dochází k brutální represi. Předseda vlády eh, rezignoval, je tam eh, výjimečný stav a je ostudné, jak se je uchová, když vidíme, co se děje, například jak reaguje, eh, reagují Spojené státy. Takže já vás žádám, abyste o tom diskutoval s komisí, s paní vysokou představitelkou Evropská unie, musí ukázat, že respektuje své hodnoty a jedná ve prospěch demokracie a to musí platit i pro Etiopii a znovu nastolení eh, stát, eh, právního státu. Teď se nekoná diskuze o lidských právech. Máme zde hosta a je naší povinností. Pan, pan Hansen, o čem to mělo být? Pan Hansen chci vás požádat, pane předsedo, abyste se vrátil k pořadu jednání. Protože věci, o kterých jsme diskutovali, k ním bychom si chtěli vyslechnout eh, slova pana komisaře. Možně se. Právě to děláme. Otázka zavražděného novináře byla tak závažná záležitost, že i komisař pro lidská práva, kterou jsme pozvali, eh, pan Mužněks, dobře eh, chápe význam této otázky. Já mu nyní teď nyní chci poděkovat za to, že měl s námi eh, trpělivost posečkal, ale jednalo se také o lidská práva. S velkým potěšením tedy jej chci přivítat v Evropském parlamentu. Vy jste eh, komisař pro lidská práva na Radě Evropy. My víme a oceňujeme, že Rada Evropy hájí tato práva a e, bojuje proti násilí, zejména proti násilí na ženách a e, proti domácímu násilí.